Good afternoon and welcome. Dobré odpoledne, vítejte. Příštích sedm let evropské kultury, vzdělávání a dobrovolnictví. To je téma této tiskové konference a to konkrétně úspěšný program Erasmus+, Creative Europe a Zbory Solidarity, přičemž čekáme na pozice členských států k příštímu dlouhodobému rozpočtu. S námi je tu eh, předsedkyně parlamentního výboru pro kulturu a školství, paní Sabine Ferhajen a také zpravodajové pro jednotlivé programy Milan Zver, Massimiliano Smerilio a Michaela Šojdrová. A já dám nyní slovo paní Ferhajen, aby nadále moderovala tento panel a poté bude prostor na otázky novinářů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát. Vítám vás zde jménem Výboru pro kulturu a školství na naší tiskové konferenci o, probíhaj, o stavu probíhajícího vyjednávání v trialozích s radou a komisí. Jak víte, tak eh, evropské programy dobrovolnictví, kultury a vzdělávání združují lidi, eh, jsou důležité pro společnost v Evropě a pomáhají lidem vzájemně se od sebe učit. Oslavují kreativitu a diverzitu a dávají lidem lepší šanci získat práci. Parlament, rada a komise mají povinnost zajistit, aby tyto programy byly připravené pro leden 2021 a to s rozpočtem, který by odpovídal jejich ambicím eh, a to zvýšit inkluzivitu, rozšířit záběr programů a vytvořit nové iniciativy. Takový je náš cíl, je to eh, ambiciozní cíl, abychom měli silnější programy, eh, silnější pro lidi a pro duši Evropy, pro eh, to, aby byla Evropa co nejblíže lidem. Chtěla bych tedy nyní dát slovo našim zpravodajům, aby nás uvedli do situace jednotlivých programů a poté upozorním na problémy, které momentálně ve vyjednávání zažíváme a které jsou horizontální povahy. Takže nejprve bych dala slovo Milanu Zverovi, který je zpravodajem programu Erasmus. Děkuji, Sabine. Je pro mě ctí být stálým zpravodajem Evropského parlamentu pro jeden z nejúspěšnějších a nejznámějších evropských programů. Od roku 1987 dal program Erasmus příležitost ke studiu a pobytu v zahraničí, k pracovním zkušenostem e, celé řady e, mladých lidí, konkrétně více než 10 milionům lidí. Od září vyjednáváme s radou a komisí o Erasmu Plus na období 2021 až 2027. Za finského předsednictví proběhla tři úspěšná kola vyjednávání, ve kterých jsme dosáhli kompromisů v mnoha bodech. Současný program Erasmus+, který běží v letech 2014 až 2020, má rozpočet okolo 15 eh, milionů euro. V květnu 2018 komise navrhla zdvojnásobení tohoto rozpočtu na 30 Protože parlament chce, aby byl program přístupnější, tak požaduje strojnásobení rozpočtu, což je požadavek, který podporuje i nová předsedkyně komise paní von der Leyen. Nicméně návrh finského předsednictví z prosince 2019 obsahuje alarmující čísla. Rozpočet na Erasmus má být o 48% nižší, než co požadoval Evropský parlament a o 20% nižší než eh, skromný návrh komise. A to vše navzdory tomu, že Evropská rada v prohlášení z února 2018 zmínila Erasmus jako jeden ze čtyř priorit příštího dlouhodobého rozpočtu vedle bezpečnosti, obrany a migrace. Je to pro nás naprosto nepřijatelné. Chceme-li, aby eh, program byl přístupnější a aby posiloval stávající programy a aby vznikaly nové iniciativy, jako jsou Centra profesní přípravy a iniciativa Discover EU. Navzdory svému úspěchu současný program Erasmus Plus poskytne příležitost pouze 3,7% mladých lidí v Evropské unie, unii za celých sedm let. Takže já bych se chtěl obrátit nejprve na eh, vysokého představitele Evropské komise, na radu a na vlády všech členských států. Ani pokud se nezavážete k mnohem vyššímu rozpočtu, nebude Erasmus Plus moci naplňovat svůj velký potenciál. Děkuji moc krát Milanu Zverovi a nyní dávám slovo Massimiliano Smeriliovi, který má na starosti program Creative Europe. Děkuji. Od eh, začátku interinstitucionálních jednání jsme měli tři trialogy eh, finského předsednictví, které nám umožnili přijít s dobrými kompromisními řešeními. Například článek 3, Evropská předaná hodnota, významná část přílohy 1, horizontální, sektorální eh, kroky pod programech s, se specifickými odkazy na architekturu a Eh, vydavatelství. Stávající jednání doufejme povedou brzy k dohodě o textu na základě eh, dohody s radou a komisí, což nám umožní dostat se eh, k novému programu, nového programového období k mm, lednu 2021. Creative Europe oslavuje kreativitu, diverzitu, Eh, ve prospěch občanů. My chceme plnit očekávání občanů a zajistit, aby programy byly připravené pro příští rok s rozpočtem, který bude odpovídat očekáváním, ambicím. Když se podívám na stanovisko parlamentu z dubna 2019, mm, parlament se vyjádřil pro zdvojnásobení rozpočtu na příštích sedm let jednání s radou během finského předsednictví, ale nevedly k tomuto cíli. Nebyla e, ještě žádná konkrétní čísla prosinci, ale ta čísla, která Ehm, vyvozujeme, jsou alarmující 20% škrty ehm, ve srovnání s ehm, návrhem komise. Creative Europe to bude 53% škrt ve srovnání s eh, návrhem parlamentu. To je velmi znepokojivé a já bych řekl neakceptovatelné. Nemůžeme pokračovat Ehm, pořádat akce a ve veřejných diskuzích ehm, říkat, jak je důležitá kultura mm, pro inkluzi, dialog, ehm, setkávání se lidí z různých členských zemí a ze zbytku světa. To nemůžeme takto tedy prezentovat a současně dělat tak obrovské škrty v programech, které podporují kulturu my bychom chtěli, aby rozpočet odpovídal ambicím programu. To, tomu vyzývá parlament na příští sedmileté období, aby eh, parlament skutečně eh, ukázal, že si cení kultury. Pokud to neuděláme, tak v příštích sedmi letech mm, nebudeme schopni udělat to, co, k čemu jsme se zavázali, než MFF. Mm, potřebujeme plný mandát k jednání. Teď eh, chci předat slovo paní Šojdrové, která je zodpovědná eh, za eh, Evropské sbory Solidarity. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za tuto příležitost vás informovat. Evropské sbory Solidarity je nový program, Mm, pro mladé od 18 do 30 let. Naším cílem je aby 350 eh, tisíc mladých lidí se toho účastnilo během příštích sedmi let. Poslední trialog proběhl před dvěma měsíci, 11. 12. za finského předsednictví. Eh, dosáhli jsme určitě dohody Mm, techni- na technické úrovni. Jsou to praktické otázky, které souvisí eh, s programem, jako je definice, eh, organizace, eh, účast, kvalita. Bude pokračovat diskuse o balíčku inkluze a podmínky umístěvání v zemích a také o věkovém limitu pro humanit humanitární pomoc. To jsou a technické otázky, které vyřešíme. Musíme vyřešit otázku řízení, programu a rozpočtové otázky. To jsou pro nás dva klíčové body. Rozpočet pro sbory Solidarity eh, souvisí s jednáním o MFF. Návrh komise je 1 miliarda 206 milionů euro, takže poměrně ambiciozní. My souhlasíme a respektujeme tento návrh, ale potřebujeme větší jistotu to, o tom rozpočtu, co nejdříve. Také eh, chceme, mm, aby to bylo rozděleno na jednotlivé ehm, ehm, části No, programu a doufejme, že dosáhneme pokroku v, eh, a finalizujeme trialog za chorvatského předsednictví. Jsem optimistka, že se nám podaří najít řešení pro všechny tři oblasti. Děkuji. Teď nyní přejdu do Němčiny. Eh, vy jste slyšeli, že máme velké ambice s těmi programy ve všech třech eh, programech považujeme za důležité, aby očekávání občanů, Mm, mm, především byly pro mladé abychom tedy dostali těmto očekáváním, protože je důležité, abychom měli dostatečný rozpočet. Proč se e, tedy nejdou, ta, nepokračují ta jednání, když všichni chápou, jak je to důležité, aby to bylo včas, e, by to bylo možné implementovat e, v roce 2020 je my jako parlament máme dva základní požadavky. Jednak o dostatečné financování, to ale není jenom na nás, to již eh, tři, ti tři zpravodajové jasně vyjádřil, tam formulovali jasný apel z naší strany, že potřebujeme tady více peněz eh, na nejmenší programy, eh, pokud tam se hledá potenciál úspor, tak rozpočet 0,000% HDP, tak eh, tam se tedy šetří na špatném místě. My potřebujeme podporu právě pro mladé, právě pro výměnu mladých, aby se Evropa dostala dál. A to jsou právě tyto tři programy. To jsou hlavní programy v tomto směru. To rozpočet Eh, se nyní vyjednává v rámci MFF mezi členskými státy a máme velký problém u toho rozpočtu. Pokud nevíme, kolik peněz nakonec bude na ty jednotlivé programové body, tak nemůžeme vést žádná závěrečná jednání, protože na celkovém rozpočtu bude záviset, jaké stanovíme priority. jednu věc parlament jistě neudělá, E, že všechno akceptujeme a nebudeme mít možnost do toho mluvit. Když bude e, významný škrt v Erasmu, tak musíme zvážit, jaké iniciativy e, budou dotčeny těmi škrty, kde budou priority. A toto rozhodnutí nemohou učinit sami členské státy, ani sám, ani nesmí protože parlament je druhá část legislativního orgánu a právě rozdělení prostředků v rámci programu spodléhá procesu spolurozhodování institucí. Tuto chvíli členské státy mají všechna čísla v závorce na ty programy a v jednání a v těch vyjednávacích boxech takzvaných na střednědobé eh, financování sletého rámce Eh, o tom diskutovat tak, aby parlament byl mimo, zůstal mimo tyto diskuse. A my jsme tady jasně řekli, že my očekáváme především eh, po, na eh, návrzích finského předsednictví, kde jsou tady ty škrty, od rady jasné prohlášení, že zůstane tedy mm, mm, in, informace, kolik peněz celkem bude v těch jednotlivých subheadings. Jak ale pak ty peníze budou rozděleny na jednotlivé body, to zase podléhá spolurozhodování s parlamentem a mm, tím i zástupcům občanům. To je právo, který jako mm, kolegislativa máme a musíme se ho domáhat, protože jinak pak rada sama bude rozhodovat například zda program We Discover EU, zda vůbec dostane dostatek peněz, mm, zda program na výměnu učitelů nebo eh, škol, eh, studentů, e-twinning, tyto programy nebo do jaké míry vůbec dostanou nějaké prostředky. A proto je pro nás důležité, abychom slyšeli prohlášení rady. Eh, že eh, jistě prostředky, které bud, eh, jsou, jsou v kompetenci členských zemí, ale rozdělení v rámci jednotlivých programů, to je zase otázka trialogu a spolurozhodování. To je jedna věc. Druhá věc, to je spíše na komisi. Komise v programech žádala o adekvátní implementaci a časově přiměřené um, implementaci um, ehm, programů, aby byla co největší flexibilita. Parlament um, tedy přiznal komise v minulosti větší flexibilitu, ale teďka je tady ta velká námitka. Když eh, vzniknou základní eh, změny politicky nové iniciativy, takzvané sekundární politické volby, tak pak už to není e, jenom otázka komise, aby rozhodovala, v jakém směru se budou dále rozvíjet ty programy, ale zase už je to otázka, která podléhá spolurozhodování kolegislativě, tedy kde do toho musí mluvit i parlament. Úplně nové iniciativy, jako v minulosti. Eh, sbory Solidarity eh, vyvinuli ze stávajících programů. My jako parlament jsme neměli nic proti tomu, eh, té iniciativě, ale chceme do toho mluvit a spolu rozhodovat, jak to bude vypadat, to směřování, pokud. Úplně nové iniciativy. Jako Evropské univerzity nebo Excellence centra budou Mm, vytvořena, tak to není možné bez předchozího projednání parlamentem a e, mm, jako další orgán legislativy a tedy výměnou za větší flexibilitu chceme také na druhou stranu garance, že mm, budou jasné procedury u zásadních změn. Takzvané velké iniciativy, že parlament také to své právo jako spolurozhodovací legislativní orgán také může, bude moci uplatnit. Už na začátku října jsme žádali, aby komise eh, naš podala návrh řešení. My sami v programech, v našich stanoviscích jako parlament máme takzvané delegované akty, přenesené pravomoci, když něco v pracovním programu mm, se im, má implementovat, tak je to akt v přenesené plavomoci, kde může do toho mluvit parlament ve všech případech. My ale víme, že tyto požadavky mm, jsou e, dalekosáhlé a odlišují se od těchto maximálních požadavků, ale pokud jde o implementaci, včetně nových iniciativ, tak to jako parlament nemůžeme akceptovat trvale, protože eh, podle Lisabonské smlouvy jsme spolu roz, eh, jsme také legislativní orgán, máme eh, právo do toho mluvit a ty prováděcí pravomoci nemohou být jaksi mm, u těch průbíhajících programů za, během sedmi let z toho nemůžeme být vyloučení. To jsou požadavky, které jsme položili, oprávněné požadavky parlamentu a politicky jako zástupci občanů, kteří z toho mají profitovat eh, a dávat feedback a změny, tak parlament také musí být vyslyšen, pokud jde o zásadní změny. To jsme požadovali od komise, aby se vypracovalo řešení a eh, byla připravena procedura doposud. posud. Eh, Maria Gabriel, jako je příslušná komisařka, tak ještě nepřišel návrh řešení, protože je to takzvaně považován za takzvané horizontální téma. Otázka účasti parlamentu, takzvané governance, hm, těch programů není otázka jenom těch třech programů kulturního výboru, ale i dalších programů a proto komise mm, Eh, eh, říká, že ještě nemá společné řešení pro všechny programy. A my jsme jasně řekli, že pokud nebudeme mít toto řešení na stole, tak nemůžeme dále o těch programech jednat. Tuto chvíli uh, už jsme měli více trialogů, tři trialogy s finským předsednictvím na tyto téma, takže mnoho otázky již byly vyřešeny, ale věci, o kterých se dále teď má jednat, závisí na tom, aby bylo zajištěno, že u těch základních změn, zásadních změn dostaneme příležitost do toho vstoupit. Jinak v rámci těch programů potřebujeme jasně e, stanovit, co komise smí a nesmí. To tež platí pro finanční rámec, a to už jsem vysvětlila. To znamená, že potřebujeme jaksi ujištění. Jednak, že do toho můžeme mluvit, když jde o interní rozdělování prostředků a když e, jde o základní změny v programech. To je projevo, které mají evropští občané přes své zvolené zástupce do toho mluvit a neměla by to sama rozhodovat rada nebo komise v těch programech, které pro mladou generaci se dělají a jak se k ním přistupuje. A já si přeju, abychom eh, tady rychle dospěli k závěru, napřed, byly rychle předloženy návrhy, protože v našem zájmu ty programy co nejrychleji implementovat, tak, aby byl hladký přechod na Erasmus Plus a nový program eh, Sbory Solidarity a nový program Creative Europe. A ještě jedna věta na závěr. Stále se mluví o tom, jak důležité je právě mladá generace pro Evropu. A bylo by dobré, kdyby členské státy eh, pochopili, že tyto programy mají obrovskou evropskou přidanou hodnotu. Společné vzdělávací programy, výměna eh, je základem pro to, aby další oblasti jako vnitřní trh, demokracie lépe fungovaly a závisí na tom, zda i nadále budeme mít intenzivní kulturní výměnu, anebo e, budeme dále šetřit. We have time to take a question. Tak teď máme čas na několik otázek. Prosím, mohla byste uvést, z jakého média jste a komu pokládáte otázku? Děkuji. Uh, my name is Hody Harvey. Já jsem eh, Hody Harvey eh, z Radio Nord Bretagne a budu se ptát francouzsky, prosím. Maintenant que le Brexit a eu lieu, euh, comment vous voyez no, Teď, eh, když došlo k Brexitu, jak vidíte vztahy se Spojeným královstvím? Víme, že eh, máme mnoho kontaktů se Skotskem, tam je mnoho dobrých univerzit a výzkumných center a ty by se rádi dále účastnili výměných programů. Také je nám dobře známo, že Spojené království má mnoho globálních kontaktů eh, historických. Spojené království bývalo naším partnerem. Nebojíte se, že teď by se mohlo stát eh, naším eh, rivalem, naším konkurentem, pokud jde o studijní výměné pobyty a výměné pobyty obecně? tak ke vztahu k Velké Británii, eh, od tím se budeme v příštím roce intenzivně zabývat a to v rámci dohody, eh, kterou eh, budeme uzavírat s Velkou Británií. Tam to určitě bude jeden z bodů vyjednávání. Teď je třeba konstatovat, že Evropská unie v rámci Erasmu Plus má i kontakty mimo Evropskou unii. Na jedné straně tu máme státy, které patří k evropskému vnitřní trhu, do evropského hospodářského prostoru, jako je Norsko nebo Island Island, tak tyto země jsou také součástí programu Erasmus+, a jsou aktivními účastníky i e, ve studijních výměných pobytech. A na druhé straně máme program Erasmus Mundus, kde, kde máme programy ve třetích zemích mimo Evropskou unii. A jakou formou se bude podílet v budoucnu e, Velká Británie, e, to se ukáže během vyjednávání o obecné dohodě. Bude to jistě jeden z důležitých bodů tohoto vyjednávání. Momentálně nemáme žádné vyjádření z britské strany ohledně toho, jak by to konkrétně mohlo vypadat. Bude to předmětem vyjednávání, takže momentálně k tomu nemám co říct. Nicméně už teď má Brexit dopad na finanční strukturu, protože eh, musíme ušetřit 8 miliard ročně, eh, což se také odrazí na těch programech, které budou muset být eh, značně seškrtány podle toho navrhovaného rozpočtu. A to je bez pochyby taky jeden z následků Brexitu. Brexit rozhodně pro tyto programy není nic pozitivního. Já bych k tomu ještě chtěla něco dodat. Britští studenti eh, jsou, nebo Velká Británie je poměrně oblíbenou destinací studentů z ostatních členských států, takže litujeme rozhodnutí britského parlamentu nepokračovat v Erasmu eh, tak, jak to bylo doteď, eh, v což jsme doufali. Doufali jsme, že během vyjednávání se nám podaří získat co nejlepší podmínky pro evropské studenty eh, na výměných pobytech v Británii, protože to považujeme za velice důležité. Vynasnažíme se tedy dělat, co je v našich silách. A pokusíme se o co nejlepší uspořádání se Spojeným královstvím. Děkuji všem,